Vážení kolegové, prosím o vaši pozornost. Budeme pokračovat, protože máme před sebou ještě celý den, včetně toho, že poledne se sejdou koordinátoři. Ale teď máme nejdůležitější bod, to je přesně ten, eh, který nyní nastoupí. Budeme slyšet svědectví našeho zvláštního hosta na zasedání LIBE. Je to pan Michalis Chrysochoidis, pokud to správně vyslovuji, což je eh, minister pro ochranu občanů v Řecku. My ho tady vítáme, přejeme mu všechno nejlepší a víme, jak vypadá situace, že je v zásadě nesnesitelná. Jsme tady proto, abychom znovu eh, otevřeli náš dialog a výměnu názorů ohledně záležitostí, které spadají do kompetence tohoto výboru. Jedná se o migranty a asyl eh, na řeckých ostrovech a v středozemí. Situace, jak všichni víme, je neudržitelná budeme jednat o situaci na základě eh, dublinského systému a jeho dopadu na Řecko. Budeme také hovořit o situaci eh, v souvislosti s tím, že eh, dublinské nařízení bylo zablokováno v radě a jak to ovlivnilo celý tento systém. Víme také, že na eh, v ostrovech eh, ve východním Egejském moři podpora, kterou dostávají, dostává Řecko, od ostatních eh, členských států EU zdaleka není optimální, zdaleka není uspokojivá budeme hovořit o relevantním financování, o podmínkách přijímání, o udržitelné a komplexní politice Evropské unie v oblasti migrace a azylu a také o budoucnosti o dohody mezi Evropskou unii a Tureckem. Budeme samozřejmě projednávat i cokoliv jiného, co byste pokládali za vhodné projednat v rámci další hodiny. Nejprve si poslechneme projev pana ministra. Pane ministře, jste tady nesmírně vítán a máte slovo. Děkuji, eh, děkuji. Vážený pane předsedo výboru LIBE, Děkuji také panu předsedovi Evropského parlamentu za pozvání a děkuji předsedovi výboru Libe za pozvání zúčastnit se zde dnešní zasedání vašeho výboru. Je to pro mě čest a domnívám se, že toto je příležitost pro skutečný, otevřený a demokratický dialog. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a vážené poslance, i hned půjdu k jádru problému. Před, uh, mi, m, mm, před skočím úvod. Naše řecká hranice, která představuje jicho-východní hranici pro Evropu, je bohužel nyní jakýmisi dveřmi pro příchod eh, migrantů, kteří jsou ve strašné situaci a eh, tedy hledají azyl a snaží se v Evropě nalézt lepší život. Tito lidé přicházejí přes moře a odcházejí z sousední země, což je pro nás Turecko. Rád bych upřesnil, že vzdálenost mezi tureckým pobřežím a řeckými ostrovy, přesněji mezi Lesbosem, Sámosem a Kosem a dalšími ostrovy v tomto regionu, ta vzdálenost je velice malá. Je to pouze 13 minut. Za 13 minut můžete tuto vzdálenost překonat, tu vzdálenost mezi tureckým pobřežím a řeckými ostrovy. A to eh, v případě, že máte rychlý nafukovací člun. Proto tedy každý den stovky osob tímto způsobem přichází na řecké ostrovy. Co se týče dohody mezi Evropskou unii a Tureckem, hovořilo se o tom, je to také Abuko mm, nadneseno ve společném prohlášení obou stran, tedy Turecké a Evropské unie, z března 2016. Turecko dostává od Evropské unie peníze na co? Aby zvládalo těch přibližně, přibližně 4 miliony uprchlíků, kteří jsou na území Turecka a pocházejí ze Sýrie. Turecko má ovšem za to, povinnost kontrolovat svou hranici s Evropskou unii a rovněž eh, přijímat eh, z Řecka uprchlíky, kteří jsou tímto způsobem do Turecka navrácovány. Ti, kteří tedy nedostanou azyl, ti, kteří nedostanou mezinárodní ochranu. Tak to je to tedy stanoveno ve společném prohlášení, je to tedy dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem z března 2016, která dnes stále v této podobě platí. Do července 2019 skutečně Turecko tedy splňovalo svou povinnost a kontroloval hranici, takže ten tok uprchlíků nebyl tak velký. Ale v srpnu se situace radikálním způsobem změnila. Došlo k obrovskému nárostu nových eh, migrantů na, eh, na našich ostrovech a dnes každý den nám na ostrovy přijede přibližně tisíc osob. Zejména tedy eh, v té oblasti Egejského moře, Severního Egejského moře, zejména se to týká ostrovu Lesbos. Situace na ostrovech je skutečně výbušná. V podstatě není vůbec možné již tento nápor osob zvládat, i když se o to velmi snažíme. A i když Evropská unie jako celek by eh, se snažila zvládat toto obrovské tsunami uprchlíků eh, vlastní logistikou, ani celá EU by to nedocházela. Zkuste si představit, kolik migrantů může lékař každý den prohlédnout, kolik migrantů orgány jsou schopni každý den zaregistrovat. Jeden zaměstnanec, kolik jich asi zvládne? Když vám stovky osob každý den se vylodí na ostrovech. V takovéto situaci s ohledem na počet eh, uprchlíků, které se vyloďují každý den eh, na eh, řeckých ostrovech, je to prostě Není možné to řídit, není možné to organizovat, není možné to zvládat, je to skutečná humanitární katastrofa, je to krize, sociální krize, která je velmi závažná. Navzdory tomu všemu musím říci, že Řecko ze svých vlastních prostředků samo se snaží pomáhat, snaží se zvládat toto lidské tsunami, jak jsem to nazval. Někdy se hovoří o jedné lodi, která přiveze 100 či 200 osob z Líbie přes středozemní moře k evropským břehům. O tom se tedy hovoří a říká se tře- o tom, že třeba aby si ty čtyři evropské země, které s tím souhlasí, tyto osoby mezi sebou rozdělily. Ale v případě Řecka počet lidí, které přichází vůbec nejde srovnávat s počtem lidí, kteří přichází přes středozemní moze. Dám vám příklad. Během posledních dvou týdnů přibli jsme eh, z ostrovů ze Sámosu na řecký kontinent přepravili asi čtyři tisíce osob, abychom ulevili ostronů. To je pro nás momentálně taková první priorita. Ulevit ostrovu, přepravit ty lidi z ostrovu na řecký kontinent hm, do bezpečí a tam teprve zahájit ten postup registrace osob a samozřejmě postup eh, žádosti o azyl, tedy azylové řízení. Asi 4 tisíce osob tedy během posledních dnů opustilo sámo s tímto způsobem. A ve stejném období těch dvou týdnů nově připlulo na ostrov tři tisíce osob. Řecká vláda před několika dny přijala nový zákon pro přidělování mezinárodní ochrany a tento zákon tedy bude prováděn, proto abychom byli schopni urychlit asilové řízení abychom eh, zabránili tomu, aby lidi vlastně zůstávali příliš dlouho na ostrovech eh, v strašných nehumánních podmínkách. Neboť Řecko chce zaručit práva žadatelům o azyl a na základě prohlášení mezi EU a Tureckem a také na základě mezinárodního práva Řecko může navracet do Turecka všechny osoby, které nesplnění podmínky pro to, aby získali mezinárodní ochranu. Ten nový zákon je věrnou implementací směrnici, směrnic a nařízení, které přijal i Evropský parlament a respektuje naprosto přesně dohodu mezi Evropskou unii a Tureckem také umluvu o lidských právech, ženevskou umluvu tedy, a veškeré právo Evropské unie. Rád bych zde nyní hovořil o zejména o dvou věcech. Jednak je to otázka migrace a chci říci, že tato otázka není pouze politický problém pro ty, kteří se nacházejí v první linii. Mám tím na mysli ty země Evropské unie v první linii. Toto je problematika, která se aktuálně vyvíjí a budeme se jí musím zabývat ještě celá dlouhá léta. Je to nejenom otázka politická, ale také otázka sociální. A bude jistě předmětem politických a sociálních vyjednávání, nejen aktuálně, ale i v budoucnosti a rozhodně přispěje k tomu, že budeme třeba, že si bude třeba, abychom si prodiskutovali naše nahlížení na tuto věc. Momentálně zjišťujeme, že některé členské státy Evropské unie jsou toho názoru, že je třeba zavřít hranice. Že takto zajistíme bezpečnost. a že takto můžeme zabránit tomu, aby tento tok eh, lidí eh, se dostával na jejich území. Toto je ale naprostá utopie. Je to něco, co je naprosto šílené. Rád bych nadnesl ještě jednu otázku. Nebudu tady eh, jak si Eh, se odvolávat na zásadu solidarity, která by měla být eh, vlastní všem státům Evropské unie, ale budu se odvolávat na právo, na pravidla a na evropské zákony. Evropská unie byla vytvořena na základě souboru zákonů, právních předpisů, které by měly být uplatňovány. Ovšem nyní to uplatňování těchto pravidel závisí na dobré vůli některých členských států. A já se domnívám, že bychom si lhali, kdybychom si řekli, že když zavřeme hranice, tak eh, prostě ten, s tímto problémem skoncujeme, že když se tedy budeme zachovat populisticky, tak to nebude problém a už ten problém zavřením hranic zmizí. Tak to prostě není. A na závěr bych rád zmínil ještě jednu věc, která se týká problematiky a já jsem se tím zabýval jako ministr. Tehdy jsme přijmuli celou řadu iniciativ a já bych vám rád vysvětlil, které to byly. Rád bych věděla, abyste eh, o tom byli informováni. Je to velice delikátní otázka. To jsou nezletilé osoby, které jsou bez doprovodu, v Řecku máme momentálně čtyři miliony takovýchto osob, většina z nich, eh, respektive čtyři tisíce, a tito eh, děti eh, nezletili bez doprovodu jsou ubytováni v zařízení, které nejsou důstojná Evropské unie. Já jsem v dopise, který jsem zaslal Eh, těch 27 eh, ostatními ministrům vnitra z evropských zemí a Ptal jsem se, zda by byli ochotni přijmout doprovolně malý počet těchto dětí bez doprovodu. A odpověděl mi pouze jeden jediný ministr. To není otázka pravidel či solidarity, to je otázka civilizace. Evropská civilizace je v ohrožení. Jak může Evropská unie eh, se nestarat o tyto mladé lidi, o tyto děti bez doprovodu? Jak to, že není schopná být solidární vůči těmto dětem? Takže já tady apeluji a prosím vás, abyste učinili nátlak na vaše vlády, abyste zmobilizovali své vlády, zmobilizovali občanskou společnost tak, aby každá jednotlivá evropská země byla schopná přejmout byť jen malý počet těchto dětí, abychom nějakým způsobem řešili tento velmi závažný problém lidí dětí bez doprovodu. Děkuji, to bylo velice silné svědectví, zcela určitě. Už jsem to říkala, když jsem představoval pana ministra. Už jsme slyšeli od ministrů řecké vlády o otázkách migrace a azyla. A toto bylo velice silné svědectví, které se dovolává solidarity, na kterou se pořád ještě čeká. Byť už vlastně je to legální zákonný mandát a je to spojeno s smlouvou, Lisabonskou smlouvou. Je to vlastně závazný zákon, pro nás, pro všechny, pro evropské instituce i pro členské státy. Nejprve bude normální kolečko koordinátorů a pak eh, bude také možnost, aby se vyjádřili i ostatní členové, ale prosím pouze na minutu, protože, jak už jsem říkal, dnes máme opravdu hodně nabitý program a je důležité, abychom tedy nespůsobovali spoždění, abychom, eh, abychom stíhali ty body v čase. Pan Lenners bude hovořit za EPP. Ano, máte dvě minuty. Děkuji, mnohokrát děkuji, eh, pane ministře. To bylo velice otevřené a poctivé posouzení současné situace v Řecku. Samozřejmě, že vy zastupujete novou řeckou vládu a nemůžeme samozřejmě od vás už teď očekávat zázraky, ale bez tak to tak trochu děláme. A asi v prvních eh, měsících vaší vlády, jak jsme viděli, jste dělali kroky no-, ve správném směru. Máte novou národní strategii pro přijímání migratů a eh, dospělých eh, bez doprovodu a snažíte se tedy zefektivit proces také návratu a zlepšovat situaci na ostrovech. Chcete až 25 tisíc lidí přesílit na pevninu během příštího roku, aby se tam zlepšila situace. Samozřejmě Dále se to problematizuje tím, že přicházejí noví lidé, kteří vlastně v mnoha případech nesplňují eh, kritéria pro eh, žadatele o azyl. Například eh, od prohlášení EU Turecko jsme v tomto letě viděli nejvyšší nárůst příchozích a to dále zhoršuje situaci na ostrovech. Několik otázek s vaším svolením. Pokud je o prohlášení EU Turecko, vždycky slycháme hodně kritiky. Itálie tady eh, v tomto parlamentu spíše než aby se hovořilo o reálných alternativách, ale jsme znepokojeni, protože nezdá se, že by to fungovalo tak, jak tomu bylo na začátku. Jak si to představujete vy? Co se děje? Proč už to prohlášení pořádně nefunguje a co by se mělo dělat, udělat, aby se zefektivnilo? 20 tisíc lidí se má v příštím roce přesunout na pevninu. Samozřejmě nastupuje zima. A jaké konkrétní kroky činíte, aby se zajistilo, že tady budou humánní přijímání a důstojné podmínky pro přijímání na ostrovech i v zimním období. Poslední o solidaritě. Vy jste to řekli jasně. Migrace se týká celé Evropské unie a zmínil jste solidaritu jako zásad. Například dopis, který jste eh, napsal 27 vašim kolegům. To je velice bolestivá záležitost. Zdá se, že koncepce solidarity se nějak vytratila. Co tedy očekáváte v nadcházejících měsících, že by se mělo mělo stát na úrovni EU, pokud jde o solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi všemi členskými státy. Dále za SNE to bude pan Morales, jestli se nemýlím. Ano? Eh, Morales. Já jsem se eh, chtěl zeptat za skupinu, ale hlavně vám chci poděkovat za velice otevřené posouzení situace. Měli jsme tady i jiné ministry eh, z řecké vlády a vaši předchůdci vedli dialog s tímto výborem a toho si velice těšíme. Je to těžká práce, je to těžká situace pro nás, ptát se řeckého ministra, který se snaží o transfery, který se snaží řešit situaci. Proto já mám otázku podobnou té, kterou jste právě slyšel od kolegy z EPP. Totiž eh, jedná se o to, co se bude dělat nebo co se má dělat. Mluvíte o solidaritě. To je trvalá záležitost. Už jsme mluvili s vašimi předchůdci, ty měli stejný problém. Eh, převáděli lidi, eh, transferovali lidi na pevninu, žádali členské státy, aby přijímali nezletilé bez doprovodu. O tom už jsme slyšeli. Někteří z nás, kdo už jsme eh, tu oblast navštívili, víme, jak to tam vypadá a zdá se, že teď je to tam zvláště hrozné je to největší skupina uprchlíků v oblasti Evropské unie. A jak jste řekl, je to problém pro celou Evropskou unii. A chtěl bych se také zeptat, zda souhlasíte s tímto tvrzením, že věci jsou teď obzvlášť špatné, je to akutní. Například eh, životní podmínky eh, už jsou teď tak špatné v této oblasti, že se dostáváme přímo do extrémní situace. A o jakých podrobných záležitostech hovoříte ve smyslu s tím, jak to konkrétně řešit, protože věci se vymykají tomu, o čem jsme slyšeli předtím. Například lékařská pomoc, máte eh, dvě a půl tisíce dětí, které nechodí do školy, nemají vzdělávání, čili ta situace je akutnější, než jak jsem to viděl předtím. Ti, kteří tu situaci sledují, ví, jak je to velk, hrozné a že je to od léta ještě horší. Proto bych se chtěl prostě zeptat. Teď už je to hodně špatné, ani nevím, jak bych to vyjádřil, ale jak eh, byste si myslel, že se máme obracet na radu a komisi, aby prostě v Evropské unii nebyla tato jizva na celé Evropské unii. A nakonec, pokud je o řecké zákony, to nemá být eh, zák- vaše kritika, že máte tento zákon, o kterém jste hovořil, ale jak to má na pomoci řešení té celkové situace, že na- přichází ve vašem případě nový azylový zákon. A ten vlastně více um, stěžuje situace, klade další břemeno na žadatele o azyl. A to je upřímná otázka z mé strany, jak to má pomoci. Paní Sipel, ne, paní Interval. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane ministře, za to, že jste se sem dostavil. Myslím si, že si všichni uvědomují, že Řecko bylo hodně ponecháno, aby se samo potýkalo s proudy migrantů. Víme, že tam je mnoho dalších problémů. Tohle je velké přemeno i pro místní populace. Ti místní lidé si zatím nestěžují, na rozdíl od jiných v jiných zemích, kteří si už stěžují, i když jejich situace zdaleka není tak dramatická. A myslím, že je naprosto šokující, že vaš, vaš výzva eh, pro pomoc eh, k ostatním členským státům vedla jenom k jednomu eh, dopisu. Myslím si, že všichni by by se měli hodně stydět. A já už jsem z toho celá vyčerpaná, že u toto diskusy vedeme tolik let a opravdu si myslím, že je to ostuda. Samozřejmě jsme s vámi, jsme s řeckými lidmi, ale to nikterak nevyvazuje eh, Řecko z jeho právních a morálních povinností. Chtěla bych navázat na to, co říkal Claude Moraes. Zatím jsem ještě neviděla detaily nového zákonu, ale není mě úplně jasné, jak ten nový zákon má eh, zlepšit situaci protože v zásadě ehm, v odvolání budou obtížnější. UNHCR, pokud tomu dobře rozumím, už nebude součástí eh, panelu spolu se soudci, tak si nedovedu představit, jak to má ten proces zlepšit. Trošku mě zneklidňuje, že v rámci nového zákona eh, armádní a policejní pracovníci budou eh, zpracovávat tyto žádosti. Já bych chtěla vědět a pochopit tomu, pochopit, jak zajistíte, že budou pořádně proto vycvičeni, protože to nejsou úředníci pro imigraci, oni se hrávají jinou úlohu a jak si uvažují trochu v jiných eh, rozměrech. Proto bych se chtěla trošku více dozvědět o tomto novém zákonu. A také bych chtěla zareagovat na to, co říkal kolega z EPP který říká, že neexistují žádné reálné alternativy vůči prohlašení EU eh, e Turecko. Ne, mělo by to být plná migrační politika, která vlastně vyplývá ze smlouvy. Evropské unie už je tady 13 let a většinou pravicové strany to blokují. Já bych také chtěla poděkovat eh, panu ministrovi za přehled eh, těchto problémů, s nimiž se potýkají a my naprosto podporujeme jeho apel na člen členské státy, aby projevily solidaritu a podíleli se na zodpovědnosti. Myslíme si, že je naprosto neférové, že Řecko je v tom samo. Můžete s námi počítat, maximálně se budeme snažit, aby se tady sdílela odpovědnost, aby to nebylo všechno na Řecku. Nicméně e, neznamená to, že si myslíme, že, že řešením je omezování práv žadatelů o azyl. Tady nás nesmírně zneklidňuje nový schválený zákon, kterého jste se také dotkl. Já bych zmínila jenom několik omezení, která nás velmi znepokojí. Například se sniž, zkracuje čas pro podávání žádostí, eh, změní se ty postupy pro eh, to, zda ty lidé mají přísprávu na azyl, přičemž se to omezuje na vojenské příslušníky a na policii, pak je tady, není tady přístup na pracovní trh ke vzdělání a také to, že lidé z PTSD už nejsou na seznamu eh, zranitelných žadatelů o azyl. A také oběti o mučení by museli mít určitý certifikát, aby eh, byly uznány jakožto uprchlíky a měla by to být eh, lékařská prohlídka institucemi veřejného zdraví, které tam ovšem neexistují, ty tam vůbec nejsou tak můžete nám tohle prosím více vysvětlit. A jak všechny tyto eh, eh, změny se vztahují k eh, azylové a migrační směrnice. Pokud pak se jedná o seznam třetích států, je tam pořád Turecko, jsou tam i jiné státy a může nás pan minister ujistit, že pořád tady bude individuální posuzování nároků. Pak je tady další otázka, kterou bych chtěla položit. To se týká pozemní hranice s Tureckem. Je pravda, že Frontex nemá tady přístup, že tam nefungují? Ne... A pak bych se chtěla ještě zeptat e, na to, že údajně jsou tady takové snahy ze strany Řecka zatlačovat lidi zpět do Turecka. Pan Tardino, nevím, pan Kofort, asi dva minu- dvě minuty maximálně. Prosím, pomožte se nám pomoci. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit dánsky. Ano, vyslechli jsem část debaty eh, úvodní projev eh, a ty otázky. A domnívám se, že jediné rozumné řešení pro tuto výzvu, které Evropa čelí, by bylo to zvolit australský model. V takovémto případě bychom měli plně bezpečné hranice a eh, mohli bychom přesně kontrolovat, eh, kdo do Evropy přichází. Tímto bychom také mohli vyřešit ten problém s přerozdělením, s rozdělením zátěže která vyplývá z toho, že přicházejí lidé na náš kontinent a v budoucnu by Evropa byla bezpečnější. Toto je, myslím, jediný humánní model. Je třeba mít jasnou hranici, brzdu pro ten prout migrantů do Evropy. Hranice bychom měli zabezpečené a byli bychom schopni těm lidem mnoho lépe pomáhat a také samozřejmě třeba zajišťovat i to, aby ti lidé mohli ve svých zemích žít v míru a v bezpečí. Jistě je obtížné, když bychom zaví, když vidíme, že jsou zavírány přístavy, ale lidé, kteří chrání naši hranici, si zaslouží naše uznání. Já momentálně nemám pocit, že Evropská unie je schopna vyřešit problémy, které má. Nyní tady dáváme peníze daňových poplatníků Erdoganovi a přesto přicházejí další miliony migrantů do Evropy a tady je třeba, abychom to nějak zásadně vyřešili. Děkuji. Pan Prokačíny, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych rád zde projevil svou solidaritu s řeckou vládou. Pocházím z Itálie a v Itálii, stejně tak jako v Řecku, je tomu tak, že jsme byli příliš dlouhou dobu ponecháni sami. Evropa v nás tom nechala samotné v té obtížné situaci s migrací. Pan řečník je přerušen, předseda přerušuje. Zdá se, že něk, někde je nějaký technický problém s tlumočením. Nyní je to v pořádku? Nefunguje? secondo, perché nel frattempo sta andando... Možná byste mi mohl dát několik vteřin navíc, když jsem takto ztratil čas. Říkal jsem, že nesouhlasím s tím, když se říká, že zavřít hranice je utopie. My jsme toho názoru, že kontrola migrace prostřednictvím jasných hraničních, pohraničních kontrol je jediné realistické řešení. Takovéto kontroly bychom měli zavést co možná nejdříve. Přerozdělování migrantů v Evropě je mnohem méně efektivní a také to nikdo nechce. E, vidíme, co se stalo po dohodě z Malty, která byla uzavřena před několika dny. Často toto končí tak, že se ničí životy migrantů a bezpečnostní situace v evropských zemích se čím dál tím více zhoršuje. Je mi to líto, ale nikdy zde nehovoříme o důvodech migrace, proč lidé přicházejí. To v Evropské unii vůbec nikoho nezajímá. Vždy je třeba hledět na příčiny, těm se věnovat. Pokud nebudeme řešit příčiny, tak je to eticky nesprávné, nelidské a politicky špatně. Pan Avranity Zague, je to tak? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že jste zavítal mezi nás a že jste nás informoval. Vězte, že náš výbor sleduje tuto záležitost velice bedlivě. Rád bych vám řekl, že lidé nejsou tsunami, jak jste to eh, nazval vy. To jsem chtěl říct velice otevřeně, upřímně. Jsou to lidé, mají jméno, mají práva, trpí, mají své problémy a potíže. Pouze jsem chtěl říct, že není možné tyto lidi označovat za tsunami. Vaše vláda přijala nový zákon. Já naprosto souhlasím s těmi otázkami, které již byly položeny kolegy z Renew zelených a socialistů k této věci. Já na to pohlížím stejně. Mezinárodní organizace se stěžují na tento nový řecký asilový zákon. Říkají, že tento zákon jde proti lidským právům a porušuje celou řadu pravidel ochrany, které vyplývají z mezinárodního práva. Ptám se vám, hovoří jste o tomto zákonu s komisí, s Evropskou unii a s mezinárodními organizacemi? Neboť já mám pocit, že v Řecku takovéto vyjednání, žádná vyjednávání nebyla. Ten nový zákon byl přijat během pěti dnů. A já si myslím, že to je represivní politika, kterou takto zavádíte. A podle vás jde v první řadě o bezpečnost a právo je druhořadé. a ptám se, co vlastně chce vaše vláda řešit. Je to otázka migrace nebo uprchlíků? Jeden eh, vládní zástupce řekl, že chcete vrátit do roku 2025 asi 5000 osob, ale kam máte bilaterální dohody s těmi zeměmi, to bych rád věděl. Pane ministře, Bylo zde řečeno, že vám jde o to, že, že, že vlastně ten nový zákon povede k tomu, že situace v uprchlíků bude ještě horší. Tisíce osob jsou naprosto nepřijatelné situaci v táboře Moria. My jsme tam byli s kolegy a dokonce jsme se doslechli, že tam žije dokonce 14 tisíc lidí a přichází další a další. Takže nejprve eh, dokončíme kolečko řečníků, kteří už požádali o slovo maximálně s jednou minutou, protože následuje další bod na programu, který je dost náročný. Máme tady čtyři řečníky, včetně pana Flahertyho z Agentury pro lidská práva. Takže Teď bude mít pan ministr 10 minut, ale ještě v rychlosti tedy vám. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu ministrovi za to, že se mezi s námi dostavil. My se budeme těšit na další spolupráci s vámi. Ostatně s vašimi předchůdci jsme měli také dobrou spolupráci. Naše skupina je skutečně velice chápající, pokud je o situaci v Řecku. Má otázka. Požádám vás, abyste se zaměřili na situaci na místě, na ostrovech. Ta čísla jsou velice znepokojující. Jedná se asi o 31 tisíc lidí v hotspotech, kde je místo maximálně pro 8 tisíc. Pokud to porovnáte s Tureckem a se situací s návraty, jak plánujete odprezentovat tuto situaci kolegům v radě, když zastupujete tedy zemi, která jasně trpí eh, disproporčním počtem uprchlíků. Ano, děkuji mnohokrát. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Informace z Řecka jsou čím dál tím znepokojující. Máme teď tu šílenou dohodu s Tureckem a pak máme čím dál tím více lidí na řeckých ostrovech v ostřesných podmínkách a může to být ještě horší. 31. října bylo podepsána dohoda o ochraně zranitelných osob, a, eh, ale je opravdu náročné tyto zranitelné osoby umístit do mezinárodní ochrany. Jakým způsobem zajistíte, aby vaše zákony nestěžovaly situace mezinárodní ochrany? Co plánujete, aby byla zachována lidská důstojnost a, a co plánujete pro tábory teď před nadcházející zimou? Vy jste ministr pro ochranu občanů a e, také za bezpečnost. To je asi trošku matoucí. Mnohokrát děkuji, děkuji e, za to, že jste se tam sem dostavil. Diskuse probíhají čtyři roky s vámi i mezi námi ohledně otřesných podmínek v táborech na řeckých ostrovech a také pokud jde o pomalý proces eh, řízení. A já eh, to teď nechápu, eh, tyto nové úpravy, zvláště pokud jde o nadcházející zimu. Co budeme dělat my, jakožto Evropská unie? Ano, vy máte požadavky na ostatní evropské členské státy a tomu rozumím, ale pokud se podíváme do minulosti, vy jste zástupce nové vlády, ale v minulosti finanční pomoc tady eh, eh, nehrála, nehrála roli. Tady byly jiné důvody, proč se nezlepšovaly okolnosti a podmínky, takže já bych chtěl vědět, jaká to opatření budou, co budete dělat, aby se eh, situace zlepšila na ostrovech v Řecku. Děkuji. Lesbos, navštívili jsme tam tábor Moria a tam již od roku 2015 existuje kapacita asi 3 tisíc míst a je tam momentálně 14 tisíc osob. Ptám se přirozeně, co tam může udělat pomoci, jak může tam pomoci Evropská unie. A já vím, že potřebujete podporu a my budeme usilovat o to, abyste eh, pomoc obdrželi. Ale já se divím, eh, když vy tady víte, že od roku 2015 15, vy jste vůbec ten tábor nějak dál nedobudovali. Ty lidé tam vlastně eh, i přes zimu bydlí ve stanech, nemají topení, není tam ani evakuační plán. Pravděpodobně v zimě opět dojde k požárům a lidé tam budou umírat. A jak chcete tomu zabránit? Jaké máte eh, konkrétní plány a opatření? A také se ptám, je nutné, abychom hovořili o tsunami, o přírodních katastrofách, když hovoříme o lidech. Já si myslím, že toto není přijatelné. My přeci víme, že lidé potřebují ochranu, když to takto akceptujeme, tak musíme o nich hovořit jakožto o lidech a ne jakožto o přírodních katastrofách. Já bych na úvod eh, poděkovala paní Mijatovičové, která pracuje v Radě Evropy v oblasti lidských práv. Popsala situaci jako explozivní na hraně eh, katastrofy. Lidé čekají Ehm, hodiny na vodu, toalety, léky a že to je reakce, která vyžaduje také reakce od nás všech. Pochopitelně EU-turecká dohoda je kořenem všeho, budeme o tom mluvit, ale vy jste tady dnes a já se zeptám na nový azylový zákon, protože mm, komisař říkal, že to e, je e, zákon, který z lidskoprávních aspektů znaší velké pochybnosti. Vy říkáte, že některé osoby neplní kritéria azylu, ale vy jste v tom novém zákonu ta kritéria změnili. Jak na to budete reagovat? Co s těmi přísnějšími e, hraničními kontrolami. Jak řešíte nedoprováze ne, nezletilé? Reagují na vaše žádosti jiné státy? Já si myslím, že eh, vaše přesun na pevninu řeckou eh, působilo velké problémy. Jak řešíte toto? Děkuji. Vážený pane ministře, diskuse o navracování uprchlíků do jiných zemí, proto abyste rozdělili tu zátěž, mou nadnáší další otázku. Jde o to, že evropské vlády jsou toho názoru, že Turecko a někdy a dokonce i některé eh, oblasti v Syrii jsou bezpečné třetí země, tak a zároveň eh, přijímají takový omezený pohled na koncepci uprchlíka, což je důsledek politiky navracování tisíců žadatelů o azyl. Vy sám jste řekli, že upřednostňujete to, abyste navrátili asi 10 tisíc osob. A tato situace tady není výjimkou je to politika Evropské unie. Vy chcete zavřít tyto lidi do uzavřených detenčních centren a pak je tedy navrátit, nerespektovat jejich práva. A toto vše poveze pouze k tomu, že v Evropské unii bude narůstat rasismus a populismus. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych vás tady chtěla přivítat u nás na výboru. Již celá léta Řecko, jakožto země, která je na přední linii v přijímání uprchlíků, sehrávala eh, důležitou roli v tomto problému. Řecko také projevilo, že má obrovský humanismus. Větší než kdykoliv jinde. Nyní jste přijali nový zákon o azylu a já mohu celému výboru tady říci, a já jsem advokátka již 30 let, že tento zákon především je se opírá a zakotvuje práva žadatelů o azyl. Pane ministře, eh, musím říci, že Nyní čtyři roky po prohlášení EU, mezi EU a Tureckem, tady máme tedy e, jistý počet osob, navrácených osob a já se vás ptám, jak by tedy nová vláda přistoupí k této otázce, jak jste schopni to řídit a organizovat a zda máte pocit, že je třeba nejdříve změnit prohlášení mezi EU a Tureckem, tak abychom mohli navracet zpět i ty, kteří mají právo na azyl, jak to právě řekl pan Skina. Vážený pane ministře, tady vidíme, jaké jsou ty limity společného pronášení mezi EU a Tureckem. Ty limity, to je vlastně ta geopolitický, nebo ten geotický postoj, či ta pozice geopolitická Erdogana eh, v regionu. Eh, ale na druhou stranu tato prohlášení vedlo k tomu, že se trochu ulehčila situace na ostrovech, což je pozitivní. A já, eh, my tady hovoříme tedy o tom novém azylovém zákoně, zda to nějak omezuje demokracii. Já bych rád věděl, eh, když vy tedy převážíte uprchlíky na řeckou pevninu a urychlíte ten asilový eh, postup, to řízení. Vyřešíte ten tímto problém? Já mám pocit, že to je evropský problém, že ho řekové nemohou vyřešit sami. A já si tedy kladu tuto otázku a eh, podněcuji kolegy, aby se obracovali na své vlády. A dále. Je tady relativně nízká absorpce fondů ze strany řecké vlády, to se týká už minulých řeckých vlád. Tam se vám, co uděláte pro to, abyste byli schopni lépe využívat evropské peníze. Já si myslím, že už máme problém s tou časovou lhutou. Prosím, držte se té minuty. Nebudeme mít čas, budeme muset odložit další bod. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Vy jste tady popsal velice závažnou situaci, která momentálně panuje v Řecku. Je to tedy mnohem závažnější situace pro těch 34 tisíc osob, které žijí v těch um, detenčních centrech eh, na ostrovech v Egejském moři. Já jsem se doslechla od jistých nevládních organizací, které pracují v táboře Moria, že tam například vznikl požár a že jsou tam tady takovéto problémy a že je tam také problém s tím, že, jsou, že je tam mnoho nezletilých bez doprovodu a že jejich situace je velice závažná a že se také nedělá nic pro slučování rodin, že v táboře panuje násilí a také situace sanitární je ve velice špatném stavu. Já se vás tam snažíte se řešit tuto situaci přímo na radě, zejména snažíte se o to odblokovat eh, debatu o společném evropském asilovém systému a co očekáváte od nové Evropské komise. Pan Furlas, děkuji. Děkuji mnohokrát. To je tady skutečně něco velice nevýdaného. Máme zde ministra země, která přijímá největší počet uprchlíků a on nám říká, že situace explodovala, že je výbušná, že není možné ji zvládat. A tady všichni dělají, že to je problém pouze Řecka. To nikdo, je to skutečně pouze problém Řecka? Tak to, to vnímáte, pan Köster? Pan Köster, no, tak to samozřejmě není pouze řecký problém, je to evropský problém, je to selhání Evropské unie že nejsme schopni eh, pomoci solidárně Řecku dospět k solidárnému řešení, abychom ty problémy mohli řešit, které jsou zásadně šokující. Domnívám se, že situace je tak strašně šokující eh, a eh, skupině pro lidská práva Rady Evropy to jasně popsala a je naprosto nezbytné, abychom urychleně jednali. Hovořili jsme o, o specifické situaci nezletilých a bez doprovodu a dětí. Co děláte e, mimo toho psaní dopisů ministrům vnitra. Já jsem samozřejmě zklamán postojem německého ministra vnitra. E, jsem zklamán, že tedy nereagoval pozitivně, co se týče slučování rodin, ale já si myslím, že tato situace mladých lidí bez doprovodu dětí je ne, neudržitelná. Co děláte pro děti, pro nemocné lidi, pro těhotné ženy a jakým způsobem se snažíte se obracet také na Evropskou unii, aby se s touto situací něco dělalo, aby se zlepšila. A další věc. Je strašné, že se nereaguje na situaci že, nikdo, že, že tedy vy se nesnažíte zlepšovat situaci těch lidí, ale že naopak jdete opačnou cestou, omezujete právo na azyl, což je tedy řešení, které je pro Evropskou unii naprosto nepřijatelné. Tedy i z vaší strany eh, musíte eh, správným způsobem jednat a nesete politickou odpovědnost. Děkuji, děkuji, pane ministře. Já sám jsem byl minulý týden na Sámosu, díval jsem se, jak vypadá situace na místě abychom to odložili ty bruselské brýle, je to někdy důležité. Eh, Celá cesta se odehrávala v konstruktivním duchu, ale na policii mě zadrželi na jednu hodinu a já jsem vůbec nic neudělal, takže to nebyl otevřený demokratický dialog, který jste si přál mít dnešní dopoledne a mě mi to líto. Na druhou stranu, ty podmínky jsou skutečně nehumánní na tom eh, to počet těch osob převyšuje maximálně tu, tu kapacitu. A ti lidé mají do roku 2021 tedy eh, čas polož, přijít svou žádostí o azyl dnes dopoledne jsme o tom hovořili. Je to naprosté selhání prohlášení mezi EU a Tureckem. Je to také selhání politiky hotspotů. Řecká zkušenost této evropské politiky to jasně ukazuje. A je to také selhání Dublinu. Ta situace je skutečně nezvladatelná. Sámos, tam je to strašlivě. E- ekonomika ostrova se zhroutila a Evropa za to může. Obrátíte se tedy na Evropskou unii, jak tedy má můžeme pomoci a jaké řešení vy byste navrhoval pro to, abychom dokázali zvládnout tuto zablokovanou situaci? Paní Ford. Paní Fox, pane ministře, vy eh, nás vyzýváte k solidoře, k tomu, abychom lobovali eh, v našich vládách, ale my pracujeme proti nich, pro, proti nim, eh, protože EU outsourcovalo svou odpovědnost Erdoganovi. Ta politika jde proti vnitrostátním úpravám, je takováto rozhodnutí nejpřísluší státům. Když jsme Erdoganovi tyto pravomoce dali, znamená to, že on může peníze využít pro invazi do Syrie a vytvoření nových uprchlíků. Proč prchají lidé potom na řecké ostrovy? Je to stav těchto táborů? Možná se jedná o politiku integrace do turecké společnosti. Kdo se chce integrovat do turecké společnosti, kdy se odsuzují akademici a není tam svoboda slova. Já si myslím, že tato politika eh, tvoří vaše problémy a já vám chci eh, vyjádřit solidaritu. Pan odbane krátkou otázku, eh, aby pan ministr mohl reagovat. Máte minutu. Děkuji, Děkuji pane předsedo. To, co vidíme v Řecku a v Evropě, to, co se odehrává e, kolem uprchlíků, to není klimatická katastrofa, to je důsledek politických rozhodnutí. 14 tisíc lidí nyní žije v táboře Moria. A to ovšem není náhodou, to je důsledek politického rozhodnutí. Řecké orgány je nechtějí dát do jiných táborů, aby se tam o ně mohli správně postarat. Je to všechno schválně, oni chtějí, aby neměli přístup k hygieně, ke zdravotnické péči. To je politické rozhodnutí. Oni nedostanou kartu registraci, pak není možné je přesunout a tím nemají potom nárok na to vzdělávat se v řeckém vzdělávacím systému, pane ministře. Toto je politické rozhodnutí, je to špatná politika. Pokud chceme skutečně hájit práva uprchlíků a migrantů, tak potřebujeme v Řecku a v Evropě politická rozhodnutí, která toho budou, tomu budou na výši. Pane předsedo, teď, eh, pane Premiér, eh, ministře, eh, vy už máte bez tak problémy, ještě musíte dodržet eh, časovou lhutu. Děkuji mnohokrát, děkuji všem řečníkům i řečnicím. Děkuji za veškeré vášnivé projevy názorů, které jste zazněli v sále. Vy jste vyjádřili své obavy ze situace, která panuje v Řecku, zejména na ostrově. Děkuji vám také i za kritiku. Ale je důležité, aby se ta kritika o něco opírala, o něco reálného. Já jsem slyšel, že na lesbu a na Samosu e, všechny děti byly očkovány. Proč vy říkáte, že my nejsme schopni je očkovat? E, poskytnout zdravotní péči dětem. To není pravda. Oni všichni žadatelé o azyl mají přístup k zdravotní péči. Všichni. Jakmile ten postup je ukončen, žádosti o azyl, tak tedy i ti, dokonce i ti, jejich žádost nebyla přijata, kteří tedy nedostali e, mezinárodní ochranu, i tito lidé mají přístup ke zdravotní péči. A navíc Nový azylový zákon eh, předepisuje povinné vzdělávání pro všechny děti žadatelů o azyl. Toto je pravda, toto je skutečnost. A dále. Rád bych podtrhnul a ptám se, respektive nechci, abyste tady spochubňovali můj humanismus. Já jsem možná víc, větší humanista než vy. A jakožto politik jsem humanista, ale zároveň chci být také efektivní. Chci být efektivní, abych pomohl těmto lidem, abych zaručil jejich práva a také zaručil bezpečnost v mé zemi i v Evropě a zaručil také důstojnost Evropy. Rád bych ještě řekl, že jedna věc je říkat o sobě, že jsem humanista, že jsem humání, a druhá věc je sloužit humanismu. A já chci, abyste soudili to, co děláme, skutečně to, co děláme. Já jakožto ministr budu posuzován za několik měsíců vámi, ať, eh, až se sem vrátím. A chci, abyste mě soudili podle mých skutků, podle činů, podle toho, co jsem skutečně udělal tři členové vašeho výboru řekli, že již nemáme ministerstvo pro migraci a že politika migrace by byla zaintegrována do ministerstva vnitra. Ale já se ptám, máte u vás v Evropě, ve vašich zemích speciálního ministra pro speciální ministerstva pro migraci? Máte, máte to takto? všichni své vlastní ministerstvo pro migraci. Vy to tak nemáte, že migrační politika je, je v kompetenci nějakého jiného ministerstva? Prosím, buďme upřímní. A ještě další upřesnění. Jistí členové vašeho výboru hovořili o hranicích. Já jsem hovořil o vnější hranici, která samozřejmě musí být zabezpečena a chráněna kterou musíme hájit, jakožto EU. Ale já jsem také hovořil o vnitřních hranicích Evropské unie. Tedy o hranicích, které někde, někteří vytvářejí tím, že si staví nějaké zdi a ploty pro to, aby chránili svou zemi před přílivem osob. Ale takovýmto způsobem ten příběh uprchlíků nezastavíme. A dále otázka Turecka. Budu hovořit rychle, abych mohl odpovědět vám všem. Takže prohlášení EU Turecko. Turecko. Tady je velký problém. Mají 4 miliony uprchlíků, syrských uprchlíků, a mají také další uprchlíky z dalších zemí na svém území. Evropská unie tedy platí určitou relativně velkou sumu Turecku proto, aby mohli zvládat eh, se starat o všechny tyto osoby. A to prostřednictvím zapojení mezinárodních organizací. Tady Turecko na sebe vzalo povinnost, že bude chránit hranice. Ale tady vidíme, že jsou limity. Já nevím, co se děje, nechci to znovu otevírat. Já jsem vám popsal realitu. Abyste to také eh, mnozí z vás viděli na vlastní oči. Proto bychom si měli položit otázku, jakým způsobem bychom mohli změnit tuto dohodu s Tureckem. Modifikovat. Ale samozřejmě je třeba vždy zajistit ta kritéria a podmínky, které v tom prohlášení jsou. Tedy ochranu hranic a řízení eh, syrských uprchlíků na tureckém území, aby tedy zůstávali tam a tam se jejich situace řešila. A není ten zovíná zákon. Vy tedy říkáte, že tam nemáme dohodovací řízení. To je pravda, to tam není, tam nebylo, protože bylo předloženo více než 300 pozměňovacích návrhů, z nich většina byla přijata. Mnoho organizací a institucí přišlo s návrhy a já jsem tyto návrhy přijal. Takže tam byly konzultace, bylo tam připomínkové řízení, byly tam diskuze, když se připravoval tento zákon. Některé, eh, byly to asi pouze dva odměty, byly odmítnuty, ale většina takovýchto pozměňovacích návrhů, jak jsem o nich hovořil, byla přijata. Co je tedy třeba učinit nyní? Je třeba abychom zareagovali tím, že budeme mít důkazy a ukázali výsledky naší nové politiky. Momentálně tady máme 68 tisíc nevyřízených žádostí. Někdy ano, lidé čekají tři roky na to, aby vůbec měli pohovor v rámci asilového řízení. Je možné, aby takováto situace trvala i nadále? pomocí rytmu, který máme nyní, nejsme řešit, schopni řešit eh, situaci uprchlíků a problémy na našich ostrovech. Dnes máme 14 tisíc uprchlíků v táboře Morie a ty všichni čekají, co s nimi uděláme. Když navrátíme 4300, ano, to je pravda, vyplývá to z právního rámce, který platil platí dosud. Rád bych potrhl ještě jednu věc. Rád bych skutečně apeloval na váš humanismus, na vaši humánní cítění a smýšlení. Není možné vlastně zvládat takovýto obrovský počet osob, když přicházejí všechny najednou. Není to možné. Není to zvladatelné. Ano, my jim chceme pomoci, ale nejsme schopni jim pomoci, nejsme schopni zajistit jejich práva a ta ochrana skutečně není v pořádku. Co tedy můžeme udělat? Je třeba, abychom se nějak zorganizovali, byli rychlejší a efektivnější. Nejlepší prostředek, jak chránit práva těchto osob, je to, aby nezůstávali v těch táborech, aby se tam netěsnili dlouhou dobu. A ještě jedna věc, což se zmiňovali všichni. Co tedy uděláme s těmi ostrovy? Máme projekt na to, že budeme převážet tyto osoby z ostrovů do pevninského Řecka. Tam máme bezpečné struktury, budeme je ubytovávat v hotelech, v bytech. Myslím si, že do konce roku takto převezeme e, většinu těch lidí a tak tedy ti lidé, kteří na ostrovech zůstanou, tam budou bezpeční. Naše strategie počívá v tom, abychom skutečně z ostrovu odvezli ty nejvíce zranitelné osoby, tedy eh, nemocné a rodiny, a tam jim tedy poskytli byty, hotely, skutečně ubytovat v bezpečných strukturách. V ST máme 40 tisíc bytů, to je program Ilios, 16 tisíc domů, takže máme programy, které zavádíme pro to, abychom zlepšili situaci těch lidí. Pro nás, pro naši vládu, je důležité, co chceme vlastně udělat, abychom integrovali tyto osoby, aby ty lidé mohli e, bezpečně bydlet, aby děti mohly chodit do škol, aby se děti i rodiče mohli učit řecky, aby si mohli nalézt zaměstnání, aby se mohli prostě usadit a zapojit se, zaintegrovat se do naší společnosti. To chceme, o to nám jde. Děláme vše pro to, aby tito lidé se zaintegrovat mohli, chráníme jejich práva, samozřejmě po nich chceme, aby oni respektovali naše právo, naše zákony a naši ústavu, neboť naši ústavu, naše práva tedy respektují také všichni řečtí občané. Takže, pane předsedo, já budu to urychlím, už není čas. Já prostě opětovně zavítám mezi vámi a představím vám pak, tedy až se vrátím práci, kterou jsme udělali. Děkuji vám, pane ministře a děkuji vám i za to, že jste hovořil s takovým zápalem. Je jasné, že tady je velice složitá situace. Zmíny nenahlížíme jako řeckou, ale evropskou, takže ten dialog bude pokračovat. Byla tady řada eh, vystupujících a samozřejmě, že to byla docela tvrdá výměna názorů, protože se jedná také o tvrdé věci, o kterých se jedná, ale velice vám děkujeme za vaše snahy a těšíme se, že i nadále budeme informováni ministry řecké vlády o situaci na řeckých ostrovech. Mnohokrát děkujeme a loučíme se teď už eh, bez dalšího spoždění, protože to už dělá 20 minut. Hned přistupujeme k dalšímu bodu. Bude to čtyři, budou to čtyři členové panelu a za začneme hned. Je to vlastně poslední bod naší, naší dnešní rozpravy a ještě budeme mít odpolední schůze. Omlouváme se. Teď tady máme členy panelu v rámci našeho dalšího bodu jednacího pořadu. Jak už jsem říkal, omlouváme se našim, eh, máme tady čtyři panelisty o nikoho méně, ale je to velice důležitý bod, protože se jedná o realizaci, o implementaci prohlášení Evropská unie. Turecko, situace na řeckých ostrovech. Nejprve bude prezentace generální ředitelky paní Mišu, DG Home, Evropská komise, pak bude prezentace Michaela O'Flaherty, výkonného ředitele Evropská unie, její agentura pro základní práva, potom pan Ira Gregoris EASO a pak paní Ima Vasquez bude hovořit, která zastupuje lékaře bez hranic, jejich zastoupení pro EU a NATO. Takže raději hned začneme. Pokud to zvládnete každý za 8 minut, tak nám to hodně hodně pomůže, abychom alespoň příliš nepřesahli náš harmonogram a hlavně pracovní dobu našich tlumočníků. Takže začneme hned a prosím nejprve o prezentaci paní Mišu. Byl bych velice vděčen, kdybyste to zvládla za 8 minut. Dobré odpoledne, spíše dobré ráno nebo dopoledne. Děkuji za pozvání. Jsem velice ráda, že jsem tady s vámi. Bude to daleko stručnější, protože já jsem eh, si vyslechla projev pana řeck, ministra eh, z řecké vlády, takže já se na to teď podívám pouze z naší strany. Ráda bych řekla, že jak jsme slyšeli, pan minister říkal, že jsou v tom sami. Já chci říci, že nejsou v tom sami. My, jakožto komise EU podporujeme a podpořili jsme Řecko operačně, finančně. Pracovníci z mého DG jsou tam přítomní kolegové z EASO, z Frontexu, z Europolu, z FRA jsou tam rovněž. Možná eh, FRA tam není na eh, trvalé, eh, trvalé, ale EASO, Frontex a Europol tam prakticky permanentně jsou. Podpořili jsme Řecko, nebo podporujeme ho také finančně. Už jste slyšeli, jak vypadá situace a ta je neudržitelná. My jsme žádali o navýšení kapacit na ostrovech. Byla jsem na ostrovech, už jsem vám to říkala předtím. Například, když Morel bylo 5800 lidí. A to bylo ještě před navýšením eh, počtu příchozích. Už tehdy byla situace velice kritická. E, pokud je o Sámos, tam to bylo kritické už před mnoha měsíci a teď je to nesnesitelné. Co se s tím e, má, musí dělat? Slyšeli jsme, že pan e, minister hovoří o přesunech na pevninu, ale tady musíme být opatrní, koho přesuneme na pevninu. Já později zmíním, jak to souvisí s prohlášením EU Turecko ale pokud vyřizování postupy jsou příliš dlouhé, pak je třeba dělat priority a je třeba patřičným způsobem přesouvat lidi, aby byli patřičně ubytováni. A tady pomáháme prostřednictvím, prostřednictvím UNHCRC, tak aby tady byl eh, program, který by umožnil opravit například, eh, dát do pořádku mnoho táborů dalších zařízení, která se eh, používají na pevněně. Otázky zdraví. Ano, tady byly problémy s lékaři, ale řekla bych, že jsme neviděli žádný problém chorob předtím, ale samozřejmě když eh, přijíždějí lidé, eh, noví, je třeba zařídit eh, postupy nejenom pro registraci, a nejenom dělat otisky prstů, nejenom se starat o bezpečnost, ale také o zdraví. A samozřejmě, že se musíme také postarat o děti. Určitě o tom bude hovořit i ředitel agentury pro základní práva. Ale my eh, jsme poskytli finance a požádali jsme eh, řeckou vládu, aby nejprve tady bylo těch 2000 útulků, které mají na pevnině, aby zařídili ochranu, kterou je zapotřebí a aby tady byla vytvořena strategie, jak budou dále postupovat. Strategie už existuje a my teď velice eh, podrobně sledujeme, co se bude s tím dále dělat. Myslím děti. Já bych chtěla tohle zdůraznit, protože jsem eh, mnohé z nich navštívila a hovořila s nimi. Když 80% eh, přijíždějí děti, kterým je mezi 14 až 17 lety, dovedete si představit, že pak eh, to jinak, když je jim po 18 letech. Jako když děti nevidí, co bude zítra, tak eh, jistě si uvědomuje i řecká vláda, jak je to obtížná situace. Jestliže ty děti nemají před sebou představu budoucnosti, pak ehm, zkrátka eh, vzniká nebezpečí i pro naši společnost, pro děti samotné a je to nebezpečné pro tu zemi, která je hostitelskou zemí těchto dětí. Proto velice usilovně spolupracujeme s řeckou vládou, aby se tato situace zlepšila, aby se zlepšoval život těchto dětí a víme, jak těžké to je. 1600 eh, dětí například ubytuje, je ubytováno v místě, kde je, míst, eh, kde je kapacita 300 teď návraty. A tím ukončuji první část mé prezentace. Hodně jsme pracovali eh, na, na věci dobrovolných návratů. Chceme zařídit, aby fungovalo prohlášení EU Turecko ve všech svých detailech. chceme, aby docházelo k přesídlování. Více než 25 tisíc bylo zpětně usídleno od té doby, kdy vstoupilo v sílu toto vstoupilo v platnost toto prohlášení. Byly to návraty, ale často se nám to nedařilo kvůli zdlouhavému postupu systému, který je velice zdlouhavý, který podle mě pořád ještě v Řecku existuje. Což ovšem neznamená, že bychom tady určité postupy neměli mít. Kdybych se zeptala Nizozemí, což jsem také udělala, jak dlouho jim to trvá, než vyřídí záležitost jedné osoby. Jim, oni říkají, že jim to víceméně ve většině případů trvá tři měsíce. Já neříkám, že tři měsíce je moc nebo není to moc, jenom chci říci, že to můžeme, eh, může to být lepší než tři roky nebo dva roky. Takže my jsme žádali vlády o to, aby provedly eh, revizi své legislativy, aby ji vylepšili, aby ty postupy byly lepší, aby se každý případ posuzoval zvlášť, ale aby tady byl funkční systém. O to jsme se snažili. Jedná s IMO, aby, eh, myslím tím, um, návraty. Pan předseda už dává najevo, že, jsem že už je to moc dlouhé. Dostávám se k prohlášení EU Turecko. Zmiňoval se o něm pan minister, je tam řada ustanovení, podle kterých které měla uskutečnit Turecko do léta. Mohu vám říci, že jestliže máte že, že už že těch 80-85 průměr denně je hodně. Víte, kolik eh, lidí přijalo Turecko loni jakožto uprchlíky, tedy kdo kolik lidí přijelo do Turecka, bylo to 300 tisíc. A na základě eh, údajů, které máme společně s Frontexem, víceméně čtyři tisíce zadrží lidi, jsou to lidi, kteří se chtějí kteří chtějí, ten mají čtyři tisíce lidí, kteří chtějí z Turecka do Řecka. Zase zadrží lidi, kteří se snaží dostat se z Turecka do Řecka. Je to hodně. Ten systém by měl fungovat daleko lépe, ale to neznamená, že nefunguje. Sice funguje hůře než před létem, ale musíme zajistit, aby fungoval účinněji. Proto se snažíme hovořit a pracovat ehm, s Tureckem ve věcech migrace ehm, pan komisař eh, Aframopoulos, eh, minister a eh, řecký a prostě chceme společně zajistit, aby to fungovalo co nejlépe. Nakonec bych chtěla e, zmínit, co dělá Evropská unie. Doufám, že 1. prosince už budeme mít novou komisi. Já vám můžu říci, na základě vlastní zkušenosti, že není lehké pracovat s dvěma komisaři. Jeden přichází, druhý odchází a zejména v takto na, na, na, na obtížné oblasti. Ale pracuji, spolupracuji s komisaři, s místopředsedy a se zvolenou předsedkyní, aby i oni vám potom sdělili nové změny. Chceme samozřejmě využít všechnu tu dobrou práci, která už byla vykonána tímto parlamentem. Je to hodně, co se tady udělalo. Je to obtížná diskuse, je to problém. Musíme podporovat uprchlíky, ale činit tak způsobem evropským. Děkuji za pozornost. No. Děkuji, paní Mišu. Pane Oflahar, kdybyste to zvládl do 8 minut, tak bychom vám byli nesmírně vděční. Prosím, snažte se abychom mohli dát slovo ještě koordinátorům a poslancům. Děkuji a děkuji všem za pozvání. Já se musím ho omluvit. Hned po vystoupení budu vás muset opustit, protože letím pryč, ale Lotte Neigard má zástupkyně, odpoví na jakékoliv dotazy na agenturu. Jsme rádi, že jste spustili diskusi dnes a určitě nepotřebuji doplňovat nic, abych zdůraznil vážnost situace. Agentura pro základní práva na těchto otázkách pracuje už od roku 2006. Máme malé, ale stále zastoupení v Řecku, které pravidelně navštěvuje přijímací střediska na ostrově i na ostrovech. Já jsem tam byla asi před deseti dny. Primárně jsme tam proto, abychom poskytli podporu Řecku komisi a agenturám EU na místě, jako EASO a Frontex. Zároveň poskytujeme podporu prostřednictvím poradenství, prostřednictvím technické pomoci, prostřednictvím vzdělávání a analýzu zranitelnosti základních práv a také poskytujeme zprávy o situaci na místě v Řecku a v jiných státech a také hm, poskytujeme formální stanoviska, což také činíme v případě hotspotu. To bylo v roce 2016 a je ještě jednou před několika měsíci. Takže ještě jednou k situaci. Už se to ho slyšeli hodně dnes dopoledne a dotknu se některých klíčových bodů. Ehm, v Morii ehm, bylo 13 tisíc lidí v zařízení pro 3 tisíce. Bylo tam asi 13 tisíc migrantů na řeckých ostrovech kapacitu asi 5 tisíc. Ehm, vy jste slyšeli o selhávání základních eh, služeb. Eh, správce jednoho eh, tábora říkal, mohu poskytovat pouze potraviny, ani to nedělám moc dobře. Také se mluvilo o lékařské péči došlo ke zlepšení, je tam vyšší počet lékařů, ale neadekvátní přesto. Existuje 10 tisíc lidí, kteří čekají na primární lékařské prohlídky. Pan ministr Miš mluvil o těchto záležitostech, ale to je právě otázka primární péče, aby se tam nedostaly nemoci. Mluvili jsme o tom, jak dochází k takému si přelivu, kdy lidé vlastně si budují nějaké plastové přístřežky za hranicemi tábora. Ani se nedá eh, mluvit o kanalizaci, když jednoduše lidé staví eh, stany v lese. Další z věci eh, dlouhodobé pobyty hotspoty měly být pro obrat pouze na několik dní. Jejich cílem nebylo dát domov lidem na několik měsíců lidem, a což je situace momentální. Situace dětí. V zařízeních na řeckých ostrovech máme velký problém s nedostatkem chráněných zón. Těch prostě není dost. Já, když jsem byl na mori před deseti dny, tak tam bylo asi tisíc nedoprovázených dětí, ale byl tam prostor pouze tři, pro 300 v chráněných zónech. To znamená, že bylo 700 dětí v obecné populaci vystavených různým rizikům. Další otázka spojená se základními právy v těchto přijímacích středisek otázkách, a to nás velice trápí, je otázka lidských práv zaměstnanců, personálu. O nich se nemluví, ale jsou to skuteční hrdinové a jsou pod velkým stresem, takže bychom si přáli, aby i oni byli chráněni v takto exponovaných situacích, v kterých se nacházejí. A poslední kategorie základních práv, kterou musím zmínit, je otázka populace ostrovů to už je pro ně neudržitelné. Na ostravech jako Lesvos eh, skutečně to porušuje jejich eh, místní ekonomiku a to je další aspekt lidských práv, který nesmíme přehlížet. Co můžeme dělat? A naše agentura navrhuje eh, kroky v osmi oblastech. Na prvním místě se domníváme, že koncepce hotspotu eh, by měla být funkční. Pokud bude fungovat tak, jak byla původně vytvořena, tak to bude v pořádku. Je to jednou, že zařízení, kde se spustí ty primární formality. Ale aby to fungovalo, tak to musí nadále setrvávat eh, v intencích své kapacity, musí zpracovávat žádosti rychle. Dále, v návaznosti na to, co říkal pan Mišu a Jak říká paní Mišu, eh, lidé se musí dostat na pevninu co nejdříve a zájem eh, řecké vlády o tuto otázku je pro nás povzbuzením. Za třetí, naléhavá ochrana opatření v zařízeních jako takových. Především eh, primární mm, služby, nedostatek lékařské péče, nedostatek kanalizace, eh, to eh, je mm, dílem velkých obav. Dále rozšíření bezpečnostních zón, aby tam byl prostor pro všechny nedoprovázené děti v těchto zařízeních. Za čtvrté, je tam v těchto přijímacích střediscích skupina lidí, kterým se vůbec nevěnuje pozornost a to nás trápí a to jsou mladí muži. Asi když eh, navštívíte tato zařízení, uslyšíte, všichni chtějí pomáhat ženám, dětem, ale o mladé muže se nikdo nezajímá. A to eh, je velká obava, asi vás překvapí kolik je tam tisíc mladých mužů, kteří se tam potloukají a nemají co dělat, což pochopitelně je spojeno s násilím a dalšími věcmi, o kterých jsme slyšeli. Dalším na seznamu, myslím, že je to bod 6, je mm, komunikaci s místní populací, pokud jde o rozhodování o fungování takovýchto zařízení. Zjistili jsme, že místní komunita eh, je daleko přístupnější, když je zapojena do rozhodovacího procesu. Dále, psychologická vybovenost eh, personálu těchto zařízení, protože ty jsou pod velkým stresem eh, a také nemají dostatek podpory, aby mohli své problémy řešit v neposlední řadě a to nehledě na diskusi o azylovém zákonu. Potřebujeme jednoduše a eh, rychlejší azylové řízení. A na žádost řecké vlády eh, naše agentura poskutla vládě desetibodový plán ohledně toho, jak rychleji spustit azylový proces od zadávání zakázek k poskytování služeb a jak jednoduše spustit tuto záležitost napříč, mm, včetně vzdělávání a předvydatelnosti postupu. A e, úplně poslední bod děti. Ano, máme nový zákon pro péči o, o děti, o pro její poručníky. Je to velice důležité, ale není to, nebylo to spuštěno ještě rychle eh, protože cílem je, aby se děti dostaly do bezpečných míst, do bezpečných prostor. My jsme od pana ministra slyšeli o iniciativě vládě, vlády požádat další státy, aby převzali eh, tyto děti nedoprovázené. To je velice důležité mm, pro ten mm, obecný obrázek eh, celé situace a je to zvlášť důležité pro eh, ty nejzranitelnější děti. A teď můj osobní názor. To je můj osobní názor ne agentury. Myslím si, že situace na řeckých ostrovech ostrovech eh, je nejvážnější situace mm, eh, lidských práv kdekoliv v Evropské unii. No to je poměrně eh, výrazný projev a výrazné prohlášení. A teď dám slovo Nina na Gregory, výkonné ředitelce EASO. Také požádám o dodržení časového plánu. Tlumočníci nás opustí 12.30, protože budou pracovat i odpoledne, takže hm, nezapomeňte, že v určitou chvíli to bude všechno v angličtině. Eh, mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení členové eh, poslanci, budu se snažit eh, to vyřídit rychle, budu hovořit rychle, takže se za to omlouvám tlumočníkům. Jsem velice vděčná, že se účastním této diskuse. Děkuji za pozvání. Už jsem měla tu čest, že jsem hovořila na výboru LIBE, když jsem představila práci mé agentury obecně. Ale samozřejmě jsem moc ráda, že mohu tady hovořit o té konkrétní situaci, kterou máme v Řecku. EASO poskytuje operační podporu Řecku od roku 2011. Ovšem tato podpora se musela hodně navýšit v roce 2015. EASO samozřejmě v té době bylo požádáno Radou Evropské unie, aby se více zapojovalo do podpory e, Řecka v souvislosti se stoupajícím počtem příchozích do hotspotu pak eh, zase to začalo eh, klesat, to množství po prohlášení EU Turecko, ale samozřejmě, že ten tlak byl pořád velký a Řecko potřebuje naši podporu. Eh, samozřejmě, že teď vidíme, jak se intenzifikovala situace na řeckých ostrovech. Je tady obrovský tlak na přijímání a na patřičné vyřizování žádostí o ochranu v Řecku. Proto EASO eh, i nadále podporuje Řecko a samozřejmě doufám, že tato zvýšená podpora se bude eh, odehrávat i v roce 2020. Naše podpora v Řecku je široká. Podporujeme jak eh, tedy řecké orgány na ostrovech i na pevnině na první, v první instanci odvolacího procesu azylového řízení. A pokud o přijímání máme trošku omezený eh, mandát, asi 4 tisíce osob pracují pod eh, značkou EASO, eh, jak říkal generální ředitel. Samozřejmě je to každodenní podpora, protože teď momentálně se jedná asi o 36 míst v Řecku a řekla bych, že 500 osob pracují takzvaně, já bych tak řekla, pod praporem EASO. Jsou to odborníci z členských států, jsou tam pracovníci z naší z agentury, eh, pracovníci EASO a tlumočníci v 36 lokalitách. A ještě musím zmínit tady eh, v váženém parlamentu Evropské unie, že počet expertů, kteří pracují v rámci EASO v Řecku, je poměrně nízký. A to je situace, která přetrvává už mnoho let. Momentálně je jich jenom 13 eh, takovýchto odborníků, kteří nám posílají členské státy a myslím si, že opravdu je to počet, který by se měl navýšit a doufám také, že se to změní. Já nebudu vůbec tady teď hovořit o solidaritě, ale to se samozřejmě týká i EASO, aby byla schopná poskytovat podporu pro operace. A co děláme v Řecku konkrétně? Jak už jsem řekla, poskytujeme eh, podpor pro, podporu pro zpracování, vyřizování žádostí žádostí v první instanci, jak na, na hranicích, tak i v rámci implantace eh, prohlášení EU eh, Turecko. Snažíme se snižovat eh, počet žádostí, které zaostávají, eh, které se dlouho příliš vyřizují. Čili jedná se o registrace a jedná se také o vypracování se teprve jenom letos, v roce 2019, více než 30 tisíc bylo registrováno a preregistrováno díky práci naší agentury. Provedli jsme více než 3 tisíce interview a bylo vypracováno více než 5 tisíc tisíc závěrečných posudků. Tady musím také zdůraznit, že konečné rozhodnutí o udělení azylu mají řecké orgány. EASO poskytuje podporu a nenahrazuje rozhodování národních orgánů v žádném členských státu, kde fungujeme. Podporujeme také eh, dublinskou jednotku eh, na základě kritérií eh, nařízení a více než 1800 10 požadavků teď zpracovávali pracovníci EASO. Pokud je o odvolání zase podporujeme, pomáháme eh, v řeckým orgánům, aby nebylo tolik eh, nevyřízených žádostí. Asi 1300 300 eh, ehm, těchto záležitostí jsme připravili v tomto roce. Pokud je o přijímání, pak tady, jak už jsem říkala, náš eh, mandát je omezený, ale podporujeme národní orgány, aby mohly strategicky plánovat a řídit eh, přijímání prostřednictvím pilotního projektu na podporu ehm, těch eh, doprovázených nezletilých a podporujeme také, pomáháme v oblasti přijímání v první línii. Máme tam také odborníky na zranitelnost, na nezletilé děti bez doprovodu míru a na eh, odborníky na spolupráci s komunitami na ostrovech. Samozřejmě, že je tady pořád mnoho a mnoho problémů. Nebudu se eh, k tomu vracet, protože o tom podrobně hovořil pan minister, hovořili o tom i členové panelu. Když se na to podívám z našeho hlediska, samozřejmě, že chceme zajistit, aby eh, tady bylo rychlé a efektivní azylové řízení v každém členském eh, státě, kde fungujeme. Potřebujeme samozřejmě podporu. A to, že nám eh, členské státy posílají málo expertů, je velmi důležitý problém. Pokud jde o zdraví a bezpečnost pak tedy ty hot, na, v hotspotách, tak eh, jsou tady velká pnutí v souvislosti se situací. Přejme to, eh, že žadatelé musí hodně dlouho čekat. A tady je ještě opravdu mnoho, eh, co by se mělo zlepšit. Velice stručně bych chtěla se zmínit o nařízení o návrhu nařízení o Evropské agentuře pro otázky azylu. Já bych si samozřejmě přála, aby ta jednání eh, probíhala rychle, aby tady byl rychle nový návrh nařízení, abyste to měli co nejrychleji na stole, aby to bylo co nejrychleji v rukou komise, aby, tak, aby bylo možné zlepšit eh, ty možnosti, které dnes máme, aby se posílil náš mandát a abychom mohli eh, lépe pomáhat naší sesterské agentuře Frontextu v jejich práci. Oni tady mají určitou výho- trošku výhodnější situaci, my máme omezenější možnosti. Ještě se vracím k Řecku my spolupracujeme eh, s národními orgány Řecka, pokud jde o místo, o sídlo eh, naší agentury v Řecku. To je zase věc, která už se dlouho řeší. Těžko si dovedete představit, že Evropská agentura, která tam tak dlouho funguje a která podporuje eh, národní orgány, nemá ani pořádnou dohodu nebo se o sídle ale tady zase musím poděkovat eh, národním orgánům eh, eh, a příslušným ministrům řecké vlády, že opravdu nám velice pomáhají v tomto procesu. Vyjednáváme a doufáme, že dohoda o hostitelství naší agentury v Řecku bude podepsána ještě do konce tohoto roku, protože to velice potřebujeme ze zákonného hlediska, abychom mohli patřičně řídit naše operace v členském státě. Tady musím poděkovat také komisi za její pomoc, protože myslím si, že bez toho bychom se těžko dostali tak daleko, jak se nám to povedlo za to období, eh, kdy já jsem převzala EASO, což je od června tohoto roku. Tím vám děkuji, pane předsedo, a my zase děkujeme vám. Grigori, now we... Děkuji. A teď eh, poslední zástupce má Vázquez eh, z lékařů bez hranic. Mnohokrát děkuji za pozvání na tuto rozpravu. Já se budu snažit se zaměřit na konkrétnější otázky, které souvisejí se zdravím jsou to poznatky našich lékařských týmů na místě, ale musím na úvod prohlásit jednu věc. Jedná se o humanitární záležitost. Prohlášení EU Turecko je tragédie, protože prioritizace zachování eh, populací je velkým problémem oproti přijímání a zpracování žádostí. Eh, je tam velice vážná situace na ostrovech, zvláště u zranitelných eh, osob, žen a dětí. Slyšíme prohlášení, ale zlepšení na místě nevidíme. Pochopitelně v fyzické a duševní zdraví se zhoršuje z důvodu životních podmínek, z důvodu nedostatku hygieny a také z důvodu omezení, které hm, klade hm, systém vyplývající z prohlášení EU Turecko, protože dnes jsou lidé v právním limbu mm, díky otázce containmentu a jejich zdraví fyzické, duševní je ohroženo. Nejprve se podíváme na duševní zdraví, o tom jsme už mluvili v roce 2007, no, UNICEF 2017 UNICEF o této záležitosti mluvil ve zprávách 2018. Jsme také poukázali na zvyšující se počty dětí, které trpí velkými problémy duševního zdraví. A v roce 2019 se situace ještě mm, zhoršila. V posledních 20 měsících spousta našich pacientů se pokusilo o sebevraždu. Máme tam pořád ještě 50% těch, kteří Eh, byly oběťmi mučení. Dále 30%, kteří trpí sexuálním násilím. U dětí asi eh, čtvrtina pacientů se sebe poškozuje. Někteří se pokusili o sebevraždu a některým bylo dokonce méně než 10 tak to ta situace dnes na řeckých ostrovech vypadá. Mluvilo se o dětech hodně a o jejich situaci. Ano, jejich zdraví, jejich ochrana nás trápí také. Připomínám, že 50% všech lidí, kteří eh, jsou v pasti na ostrovech, jsou děti a to je eh, důležité číslo. Jedna třetina dětí eh, žije v plastových městečkách na Lesbosu. Už se mluvilo o přelidnění a o podmínkách, ale je tam jedna latrína na 300 lidí na obou ostrovech kvóta je 1 ku 20. Eh, nedivme se, že jsou nemocní. Jsou tam komplikované případy, které nemůžeme řešit a musíme je převést, ale to není jednoduché. Nejedná se pouze u děti, ale u běžné pacienty, kteří se musí ošetřit na pevnině. Já vím, že to zmínil i ministr, ale dnes přístup k lékařské péči na řeckých ostrovech spolehá na dobrovolnické organizace, kterým se nedostává dostatek finančních zdrojů. Je, to je čtyřletá prodleva, kdy se skutečně spolehá pouze na dobrovolníky. Další věc, kterou bychom rádi zdůraznili, že lidi se dostávají i na ostravy na delší dobu. Zase naše údaje. 45 pacientů na Lesbosu už tam je více než 6 měsíců, někteří dokonce rok a půl, a to je strašně dlouho. A pochopitelně to má dopad na jejich zdraví fyzické i duševní. Lidé jsou tam bez úniku z důvodu podmínek systému vyplývajícího z prohlášení EU Turecko. Není to upraveno real, realitě a rozhodně to neřeší problémy především těch zranitelných a my se obáváme, to už tady bylo řečeno, že ta situace se bude ještě zhoršovat ve světle nové legislativy. A je tady jeden aspekt, na který bychom rádi poukázali, protože k tomu máme informace, a to je hodnocení zranitelnosti. Například v roce 2018 70 pacientů s duševními poruchami nebylo identifikováno jakožto osoby zranitelné a my se domníváme, že toto číslo je, bude ještě vyšší Některé věci nebyly řádně hodnoceny a to se jednoduše musí zlepšit. Také došlo na případy v velmi vážné, které byly navráceny nebo deportovány do Turecka a máme o tom důkazy. Co ještě mohu doplnit? To, to už probíhá čtyři roky, musí to přestat, musíme s tím něco udělat. Konkrétní doporučení. první, ale řeknu to trošku jiným výrazivem. Urgentní naléhavá evakuace všech osob z hotspotu. Především eh, pokud jde o děti a zranitelné, kteří vyžadují naléhavou lékařskou péči, ale ta evakuace je ještě něco víc. Nejedná se o pouze o převezení na pevninu, ale znamená to také evakuaci do třetích zemí v Evropě. Takže relokace, posílení relokace. To je nezbytné. A co je dále nezbytné, a to už jsme také říkali, ale zopakujeme to, že jakožto humanitární organizace my musíme vyjmout z prohlášení EU Turecko eh, ta humanitární omezení, protože jinak budou problémy pokračovat. My se domníváme, že na místo posílení systému by Evropa měla mít možnost vytvořit spravedlivý a odpovědný a celový systém který zohlední potřeby ochrany těchto osob. My jsme to tak zdokumentovali. My jsme ta fakta z řeckých ostrovů zveřejňovali. Doufali jsme, že to spustí změny ale bohužel jsme nezaznamenali žádné změny a nadále žijeme v naději, že přijdou. Ale systém se musí přepracovat, protože jinak ty snahy budou k ničemu. Nejedná se pouze o čísla, to zachází daleko dál. Je to logika toho, že my eh, jednoduše uzavřeme hranice a napravíme systém. Ovšem mezi tím eh, jsou zachyceni oběti, jsou to humanitární oběti. A tolik z mé strany, děkuji. Vaskes. Děkuji vám, paní Vaskes, A nyní přecházíme jako obvykle Eh, k kolečku koordinátorů. Prosím o pomoc, abyste nehovořili déle než dvě minuty. A pak bude možnost i pro ostatní členy, aby se mohli vyjádřit. Kvůli času uzavíráme teď se znám kromě koordinátorů, Máme pana Moresa, pana Rostavresa, pana Urbana, paní Daly a pana Acmane. A vy také žádáte o slovo? Pane Karen? a pan Markan, tak to už je konec. To už je konec toho seznamu, protože jinak bychom to nezvládli. Prosím, pan Prestola za EP. Paní Prestola. Eh, já bych chtěla se jenom obecně vyjádřit k řadě otázek, ale v první řadě bych chtěla poděkovat všem řečníkům, protože toto je velice důležitá rozprava dnes dopoledne. Ráda bych eh, se zaměřila také na to, eh, co jste říkala vy, paní generální ředitelko, na začátku. Možná byste nám mohla více říci, jak vám se jeví postup rady po eh, řadě, v řadě otázek, které byly minulé pondělí zablokovány. My samozřejmě vedeme neformální eh, v jednání s odcházejícími i přicházejícími komisaři. Co se stane s těmi balíčky, které jsou zablokovány? Zda bychom měli očekávat nové iniciativy a zda my jakožto parlament bychom měli formálně žádat komisi, aby se na nás obrátila s novými iniciativami. Já se někdy trochu bojím, že jsme eh, získali velice citlivou většinu v tom, této sněmovně, která jde přes všechny linie geografické i politické a nerada bych, abychom o to přišli. A proto my jakožto koordinátoři bychom také rádi hledali eh, to, co je pro nás společné. A vy byste tedy mohla spolu s námi pracovat na tom, kde my jsme schopni se dohodnout, abychom se dohodli a mohli tlačit dál v, tla, v radě, protože jinak se bojím, že se budeme pořád k tomu vracet parlamentu, přičemž my máme zodpovědnost vůči voličům. Pro ně je velice důležitá otázka migrace prakticky ve všech členských státech státech. A já se obávám, že jinak během tohoto mandátu zůstaneme bez odpovědí. Děkuji, paní Sipel. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně hovoříme o situaci na řeckých ostrovech už příliš dlouho a ráda bych se zaměřila na pár otázek. Jedna je, co přesně můžeme udělat, abychom zlepšili situaci pro uprchlíky na ostrovech, teď, když nastupuje zima. Slyšeli jsme, že situace je katastrofální. Co se dá konkrétně udělat? Druhá otázka se týká přetížení orgánů. Měnila, změnila se nějak situace a je teď možné provádět registraci a také část ehm, eh, azylového řízení přímo na ostrovech, anebo je třeba, aby se to vyřizovalo v Aténách. Protože kdyby se to změnilo, tak by to také mohlo eh, to vyřizování urychlit. Také by mě zajímalo, do jaké míry komise a EASO mohou pomoci zlepšit situaci tak, aby se lépe pracovalo přímo na ostrovech a co konkrétně můžou dělat ostatní členské státy pro zlepšení podmínek, aby pomohly eh, Řecku, eh, pokud je o azylové řízení, o návraty ale také, jak jim mohou eh, více pomoci v otázce relokací, přesídlování. Prosím, pan Tiorači, děkuji. Velice stručně především děkuji všem panelistům za jejich projevy. Já jsem tedy zaznamenal jistou, eh, jisté společné rysy mezi diskusí touto a mezi tou, která byla předtím o prohlášení EU Turecko. Jak už někdo řekl, teď už vlastně eh, léta od začátku migrační krize pořád máme co dělat s ad hoc rychlými řešeními. Eh, jak, a to se týká i prohlášení EU Turecko, tak i řešení situace na ostrovech a řecké pevnině. Otázka udržitelných alternativ eh, tedy je zcela přirozená. A tady bych navázal na to, co říkali předtím už kolegové. A dodal bych k tomu své dva dotazy. Jeden je eh, spojen s budoucností. A co podle názoru komise by mohla být taková udržitelná řešení? Slyšeli jsme už o tom paktu dohodě o migraci, ptali jsme se na obsah eh, eh, eh, komise a zatím jsme se moc nedozvěděli. Vím, že mnoho podrobností ještě neexistuje, pořád se to dělá, ale byli bychom rádi alespoň za nějakou předpověď, jak se vám to jeví z časového hlediska, kdy bude moci možno dosáhnout udržitelných řešení, které Řecko více než kdo jiný tak hrozně potřebuje. Druhá dimenze, druhá stránka této otázky je Řecko samotné a situace tam. Je tam nová vláda, už jsme tady slyšeli projev ministra. Takže já bych se chtěla zase zeptat vás, paní eh, generální ředitelko, kromě těch udržitelných řešení, které, jak doufáme, najde Evropská unie a my se maximálně o ně přičiníme ze svou stranu, tak jak eh, vám se jeví v tomto směru situaci v Řecku? Jak se díváte na to, co by mělo konkrétně udělat Přecko, aby vyřešilo problémy, pokud jde o e, zdlouhavost postupů vyřizování, že se často opakují různé fáze tohoto postupu, aniž by to mělo nějaký zjevný důvod. A jak už jste mi říkala, po třech letech pořád jsou e, lidé, kteří čekají, e, jak se vyřeší jejich postavení, zda budou navráceni nebo dostanou status uprchlíka. Děkuji. Ráda bych poděkovala všem čtyřem panelistům za přehled o situace, strašné situace na řeckých ostrovů, jak už to mnozí řekli. A je pravda, že to, že je to společné, spojené i s prohlášením EU Turecko. E, je tady přelidnění, strašně moc lidí na řeckých ostrovech a musíme se obávat dalšího zhoršení, pokud bude více lidí přicházet a pokud bude stále obtížnější eh, vracet lidi do Turecka. Když se podíváte například na hrozbu, tak, eh, kterou představuje takzvaná bezpečná zóna. A myslím si, že tím ta situace eh, kdy tam jsou takhle lidi udržováni, tak všichni jsou z toho traumatizováni. Neměli bychom toto připouštět. Máme společnou odpovědnost, aby se to řešilo. A proto je docela šokující slyšet, že jenom 13 národních expertů jsou k dispozici EASO a že, jen, že loni bylo jenom 1100 případů relokací osob. Možná paní Mišuk by nám mohla říci, jak to přesídlování, relokace, jak to můžeme uspíšit i ze strany jiných členských států. A um, jak to zařídit, aby tam bylo více expertů k dispozici EASO. Pokud je EASO, pak kdyby ten systém pořádně fungoval, bylo by možné, aby například lékaři, právníci, tlumočníci, ehm, aby, vše, aby služby všech těchto odborníků byly k dispozici na řeckých ostrovech, protože často slyšíme o překážkách, tom, procedurálních překážkách, takže proto nám tam tyto služby tak chybí. A pak mám ještě dotaz ohledně toho řeckého zákona, který byl nedávno e, schválen. Jak se dívají penalisté, co si myslí o dopadu tohoto e, zákona na situaci? Zhorší je to? A jak můžeme zajistit, aby se tak nestalo? Pak ještě jeden dotaz. Jedná se to nejenom e, postupu pro přesídlování, relokace, ale i spojování rodin. Eh, rodinní příslušníci mají velké překážky, je to také zlouhavý proces. A co může dělat komise, jak může tlačit na členské státy, aby dodržovali své povinnosti v tomto smyslu? Děkuji, pan Garo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem s velkou pozorností naslouchal našim řečnicím a musím říct, že tady určitě nikdo nepopírá tu dramatickou situaci, kterou jste popsali. Ale přes veškeré úsilí, které jste eh, tady se snažili jak si vyvinout, já mám určitě, určitě takový pro, je problém jednou z věc. Bohužel, tam jsou prostě uprchlíci a budou přicházet navzdory veškerém úsilí a budou to lidé, kteří přijdou a budou přicházet do různých zemí. Momentálně jsou to řecké ostrovy a tady je takový problém s politikou v oblasti migrace. A, bude, a stojíme před obrovskými výzvami. My a samozřejmě vlády také musí chránit svou vlastní populaci, své vlastní obyvatelstvo. A jak to řekl ve Francii socialistický premiér, není možné přijmout veškerou bídu světa. A vy vlastně eh, čelíte této bídě, snažíte se ji řešit, eh, organizovat, chcete více prostředků. Ale já mám strach, že čím více prostředků my uvolníme, eh, čím více osob to tam bude organizovat zláma, tím větší to drama bude, tím horší to bude, tím větší drama to bude i pro to obyvatelstvo, které ty uprchlíky přijímá. Je tedy třeba, abychom měli realistickou politiku, abychom zajistili, že tam bude jasná přísnost, co se týče přijímání uprchlíků, protože mezi mnoha uprchlíky bude hodně žadatelů azyl, které budou odmítnuti, kteří budou odmítnuti a kteří ovšem zůstanou. Zůstanou tady a budou mít prostě nelegální situaci. A já mám pocit, že všechny vlády, které budou konfrontovány takovým s takovýmto problémem s úprchlíky, budou podle mě reagovat tak, stejně jako řecká vláda, že budou přijímat stále, stále přísnější zákony. Tak to prostě bude. Já si myslím, že je nutné, abychom zavedli naprosto jinou politiku. Je je třeba, abychom se vyhli takovýmto dramatům. Je třeba, abychom lidem vysvětlili, že také ne všechny můžeme přijmout, aby se oni sami nevrhali do těchto dramat. Je třeba jejich situaci řešit tam přímo v těch zemích, od, eh, od, od, odkud pocházejí. Děkuji za gue, pan Lavranitis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za veškerá vystoupení, která byla naprosto zajímavá. Děkuji za popis situace, který jste nám poskytli. Já bych přidal dvě věci. Potrhuji, bohužel, jak to již kolegové říkali, že nám pan minister řekl pouze půlku pravdy o tom novém zákonu. A bylo by tedy vhodné dát věci do pořádku. Prostě ten zákon není takový, jak pan ministr ho popsal. ten zákon je spíš takový, jak ho tady popsali kolegové. Zhoršuje tedy situaci uprchlíků, které již mají takto těžkou situaci v přístupu k zdravotnictví, v přístupu k vzdělávání, eh, Lékaři bez hranic se tady dobře vysvětlili. Tedy, a já se vás ještě jednou ptám, ten nový zákon, máte vy pocit, že by eh, mohl pomoci těm uprchlíkům? Ta situace je katastrofální. Již eh, v květnu byla strašná. A já jsem byl v táboře Moria, já vím, o čem hovořím. Je tam asi 100 tisíc osob eh, ve strukturách, které jsou schopni přijmout 2 tisíce osob. To je nepřijatelné. Pan minister nám řekl, že to je 7 tisíc osob v táboře Moria ale my jsme tam byli s kolegy z Podemosu a my jsme tam viděli 1400 eh, nezletilých bez doprovodu. Pomocí 11 osob to nemůžete vůbec zvládat. Ta, to politika je naprosto nepřijatelná. A vede pouze k dalším a dalším problémům. V Řecku poslanci Nea Demokratia, akceptují, že tady provokujeme eh, musulmany, oni organizují nějaké takovéto provokativní akce přímo v táborech u táborů, eh, je třeba tomu zabránit. A dále, řecká vláda eh, spolupracovala s vámi? So just we complete the rest of the members so that the final... Takže bychom měli asi eh, nejprve poslance vyslechnout a pak, eh, abychom měli možnost také eh, panelisty se vyslechnout. A eh, říkám od 12.30 pouze v angličtině. Co se děje? Proč se hlásíte? Ne, ještě jsme neuzavřeli seznam řečníků. O co se, o co se jedná? Co se stalo? Já jsem vás přeskočil. Můžu mluvit za pana Prokačinio, on tady není. Dobře, za EKR a pak ostatní poslanci. Maximálně dva, dvě minuty. Děkuji. Já dospívám na základě vyslechnutého k následujícímu závěru. Stejně tak jako já, i vy jste toho názoru, že situace lidí v táborech je bezvýchodná. Já chápu, že chtějí přijít do Evropy, já bych se pravděpodobně zachoval stejně, kdybych byl v jejich situaci. Ale my nemůžeme neomezeně pustit do Evropy všechny, protože Evropa to nezvládne. V Nizozemsku máme obrovský nedostatek bytů. Počet bezdomovců se během deseti let zdvojnásobil a policie má spoustu práce, aby zvládala kriminalitu také eh, kriminalitu lidí, kteří u nás páchají trestné činy přímo v táborech. To je pouze jeden příklad. Také se tady hovořilo o australském imigračním modelu. Já s tím taky velmi souhlasím. Je třeba ty věci řešit od samotného počátku. A pokud to není možné, tak se ptám vás, eh, kde je podle vás ta hranice toho, co Evropa může zvládnout a co ne? Je tolik lidí v Africe a v blízkém, na Blízkém východě, tam eh, je obrovský demografický nárůst já skutečně mám pocit, že pokud si nepoložíme takovou základní otázku, tak se nám nepodaří zlepšit situaci. Děkuji nyní poslanci za výbor, pan Moraes. Děkuji. Já bych uh, asi poukázal na něco, co už tady bylo řečeno. Ano, mnoho spolupracují v této oblasti uh, ředitelka DG uvedla, že už je situace kvalifikovaná jako neschůdná, nezvadatelná. Takže já to popíšu ještě jinak. Na mori je situace v pohotovostním módu. Je to taková jizva na povrchu Evropské unie, protože pro Evropskou unii se toto stává situací extrémní. A teď se musím na vaši adresu obrátit a zeptat se následující. Mluvíte o relokaci s členskými státy i ve světle toho, co se na Morii děje. Jak jdou tyto diskuse? Říkají, no to eh, média ne vždy tam jsou, to jsou staré zprávy, můžeme si počkat na novou komisi říkají něco takového, dejme tomu jinými slovy, jsou vůbec v obraze? Vědí, jak strašně špatná ta situace je, nebo spolehají na domácí situaci v Řecku, kde vstupuje v platnost nový zákon? A teď to říkám, říkám to objektivně. Je to odstrašující zákon, tak eh, jako v jiných státech, kdy vlastně není možné odvolání, vysoká míra detence. Já si myslím, že objektivně toto nepomůže. Eh, čili je to takováto situace, nebo z dlouhodobého hlediska to, co říká pan Terači, eh, bude to řešit tady tuto jízvu na povrch Evropské unie? Jedna minuta, prosím, budu se snažit. Děkuji všem, děkuji za příspěvky. To dilema, to jsem tady přednesl řeckému ministrovi. Čtyři roky už tady řešíme situaci na řeckých ostrovech a pomalý proces řízení. A musím říci, ano, tady byla podpora eh, komise i členských států eh, Řec, Řecku. A mně je to mm, jasné v tomto světle. Je snadné říci, že to je důsledek toho prohlášení, ale eh, jak tady bylo řečeno, ale v roce 2015 my jsme řešili mm, tuto situaci. 2015, ano, to bylo hrozné, musíme to řešit, nedá se s tím nic mm, dělat, ale jaká je naše role jakožto Evropského parlamentu, abychom pobídli mm, řecké úřady, aby na situaci zapracovali a zlepšili ji? Děkuji. Eh, všechny otázky, které byly položeny, jsou podle mě velice zajímavé. Já jsem byl od roku 2015 asi desetkrát již na ostrově Lesbos, ale kladu se tak trochu otázku, je třeba, abychom ty otázky kladli opětově a stále znovu. Víme, jak situace vypadá, je nedůstojná člověk a děti bydlí, spí v letních stanech bez, bez eh, topení, takže si potom večer musí dělat oheň a čím pádem ohrožují požárem celý tábor. Máme tedy situaci, kde po čtyřech letech ještě, stále ještě neexistují programy školního vzdělávání pro děti na ostrovech. 70% celé práce dělají dobrovolníci. Toto je cíl strategie politiky Evropské komise. Tak chce zlepšit situaci na ostrovech, anebo je to součást strategie toho, aby tam ti lidé tak trpěli, že to vlastně odstraší ostatní lidi, aby tam přicházeli. Já bych na tuto otázku rád obdržel odpověď, neboť v opačném případě budeme muset neustále klást ty též a ty též dotazy. Eh, gracias, presidente. Mire, yo estuve... Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já jsem sám navštívil ostrovy Lesbos, ostrov Lesbos a tábor Moria. A po, naprosto s tím souhlasím. Toto je jeden z nejzávažnějších lidskoprávních problémů v Evropské unii. Otázka pouze je, co udělá Evropská unie. Zavře hranice, zavře hotspoty na řeckých ostrovech. Jaká bude reakce EU na tuto situaci na prosté nouze? A kolegyně z lékařů bez hranic o tom hovořila. Jaké dopady má ten nový zákon? co se týče přístupu ke zdravotní péči. A dále přímo v táborech. Došlo ještě k zpřísnění veškerých těch omezení, dochází tam k omezování práv uprchlíků. A jaké dopady měl ten nový zákon jako eh, pře, před eh, měsícem došlo například v jednom táboře k tomu, že nepokoje byly řešeny pomocí slzného plynu. Je to také nějaký konkrétní doba toho nového zákona? A ještě bych se chtěla zeptat, chtěla zeptat úřadu ESO. To jsou systematické popírání toho, že například Sýrie či Irák Nemáte tady pocit, že dochází tady k diskri- diskriminaci podle národnosti těch uprchlíků? To je skutečně nepřijatelné. Pan Ruiz de Vesa. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych rád nejdříve něco podotkl k podmínkám, které panují v hotspotech přes zimu. Všichni jsme viděli, že již u, uběhlo za těchto strašlivých podmínek mnoho zim. Víme, že to je nepřípustné. A nemá smysl ale ono se to neustále opakuje, ta strašlivá situace, a bude se opakovat i přes tuto zimu. A v tomto případě si myslím, že Evropa je povinna předzít odpovědnost a něco učinit. Dále je také třeba si zvážit to, že nejde pouze o to, abychom přepravili ty osoby na pevninu, ale jde o to, aby tito lidé potom byli také přerozděleni mezi všechny členské státy EU. A tam e, se o ně postarali za dobrých podmínek, což platí samozřejmě v první řadě právě pro nezletilé. A ještě nyní k dohodě mezi EU a Tureckem. Já si myslím, že je naprosto zjevné, že třeba ji zrevidovat, modifikovat. Lidskoprávní situace v zemi, tento aspekt eh, musí být zohledněn v této dohodě. Důležité pro Evropský parlament je také to, abychom my, jakožto parlament, byli zapojeni do vyjednávání či do revize té možné té dohody mezi EU a Tureckem. Děkuji, paní Daly. Děkuji Pane předsedo, já jsem se snažila představit si samo sebe v situaci v těchto táborech. Asi tam je více návštěv politiků než turistů a při všech těch znalostech a při těch všech řečech, proč se ta situace zhoršuje? A musíte si položit eh, tuto otázku, dělá se to snad schválně, aby eh, lidi dohnali k šílenství a odradili ostatní, anebo aby ostatní dělali stejnou chybu a doufali na jiný výsledek výsledek. Dokud si tohleto nedáme dohromady, tak eh, to bude úplně trestuhodné, eh, že proto já naprosto podporuji eh, výzvu lékařů přes hranic, aby to bylo okamžitě evakuováno, ale je důležité, kam půjdou dále. Musí to řešit i na úrovni řady Evropy, ale dokud nebudeme řešit systém jako takový a prohlášení mezi EU a Tureckem, já tady naprosto nesouhlasím s irským kolegou, s ředitelem FRA. Hotspoty jsou součástí problému. Je to dočasné řešení. V Irsku to bylo, eh, už je to staré 20 let. Hotspoty prostě nefungují. Musíme eh, tu dohodu změnit, změníme dohodu z Dublinu a musíme hlavně přemýšlet, proč se tito lidé stávají uprchlíky. A když se členské státy pouští, zapojí do válek a vyhání lidi z, dovo- z, z domovů, pak je tady jisté pokrytectví, protože například džihadisté byli, vyšli z Syrie, ale kam potom jdou, čili my částečně můžeme za tu situaci a dokud tohle všechno nebudeme řešit, dokud pokud nezrušíme eh, sankce proti Syrii, tak budeme i nadále součástí problému. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, našim čtyřem řečnicím, kteří nám popsali situaci. A zejména děkuji lékařům bez hranice a také dalším nevládním organizacím a doplňovníkům, kteří se velice snaží. Jedna rychlá otázka na paní představitelku komise. Minulý týden jsem byl na Sámosu a ptám se, kde jsou ty peníze, které EU dala Řecku? Můžeme dostat nějaký oficiální dokument, který bude transparentní, který jasně řekne, jak přesně si ty peníze utratili? Dále, co chcete udělat pro to, abyste konkrétně i hned zlepšili situaci na řeckých ostrovech? Já tady nebudu opakovat, co tady bylo řečeno, ale je tady enormní odpovědnost. A není možné, aby e, to takto poskačovalo dál, to řekl i vysoký komisariát pro uprchlíky. A jakým způsobem chcete z, jak se omezit, snížit e, ty strašlivě dlouhé lhůty říkte pro tedy asilový proces? že to bude tvrdé, vracíme se k, k našim panelistům a mnozí, přesáhli jsme čas, mnozí z nás. Best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 you have to look at for many, many areas of that. But you have to give comprehensive uh, response. Eh, končí práce, jak právě řekl pan předseda. Eh, tlumočení bylo do 12.30, dále bude schůze probíhat v angličtině. You have to deal with protection of borders eh, and, and so and so on. Mrs. Mitchell asked what we plan to do. we are uh, working to, first of all,